Okay, friends, uh, prepare for... Tak přátelé, eh, budeme hlasovat. Eh, ujistěte se prosím, že máte všichni hlasovací kartičky. Tak, připravte si hlasovací zařízení. Brzy začneme. Voting cards Okay, friends, are we ready for the voting? Tak přátelé, jsme připraveni hlasovat. Budeme hlasovat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Zpravodají jsou Elizabeth Moran-Chartier a Agnes Jongerius. Začneme. Aha, začneme oznámením, že kompromis E bude jmenovité hlasování. Pokud, pokud tento návrh najde podporu 11 poslanců. Page 51. Yeah. E. Takže to bude kompromis E, ale tam zatím nejsme. Začneme kompromisem B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Návrh 257 odpadá. 258. To se hlasuje společně s IMCO 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kontrola 258 společně s IMCO 25. EPP má o dva navíc, o jednoho navíc. Tak, teď už je to v pořádku, takže hlasujeme. Můžeme ukončit. Konec hlasování, děkuji vám. Zamítnuto 34 hlasů proti 15 pro. To je poměrně jasný výsledek. Teď 259, to bylo staženo, takže 260 to odpo- odpadá. Ah, ne, hlasujeme 260. Zahaju. A kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Teď pokračujeme návrhem 262. To odpadá. Ne. Já na tento hlasovací seznam ještě nejsem navyklá. Ale po 15 minutách už to půjde. Takže 262 kde pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Návrh 261. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 200. Ne, kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Tak kompromis F ještě jednou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 200. 275 společně s 343. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jury 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Řekla bych, že to zkontrolujeme. Jury 29, zahajuji hlasování. EPP mají o jednoho navíc. A teď už je to v pořádku. Konec hlasování, zamítnuto o tři hlasy. Návrh 276, 277, 280, 278 a pak o dalších stránek několik dál eh, skáčeme až na stranu 12. To odpadá. Návrh 311 na straně 12. Zahajuji hlasování. Aha, tak ne. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se zamítnuto. Skáčeme na stranu 17, návrh 349. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 351. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis C, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. A teď skáčeme na stránku 38. Kompromis, kompromis, kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dále skáčeme na stránku 49, kompromis A. Strana 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Další hlasování je na straně 51, kompromis E. A tady bylo požádáno o jmenovité hlasování. Kdo je pro jmenovité hlasování Takže jmenovité hlasování ke kompromisu E. Zahajuji hlasování. The vote is now closed. Konec hlasování ke kompromisu E. A jdeme na stránku 52, návrh 490. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis G na straně 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh eh, 500 na straně 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Jury 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. strana 57, kompromis Y. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis eh, s eh, měkké I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď eh, Strana 59, návrh 520. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Na straně 60 máme ústní pozměňovací návrh. Jsou k tomu komentáře? Nebo námitky respektive? Aha, takže toto nebudeme hlasovat, půjdeme na kompromis je. Kdo je pro? Kompromis je. To je přijato. A e, kdo je proti? Kompromisuje. Kdo se zdržel, kompromisuje. Je to přijato. Kontrola kompromisuje. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 30 hlasů pro 22 proti přijato. Pokračujeme stranou 61, návrhem 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Číslo 37. Proti? zdržel se, zamítnuto. 38, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 39, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 43, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 40, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 41 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 42, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis L, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis M na straně 64, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Strana 65, kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. E, strana 66, Jury 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 68. Ten odpadá. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Strana 68, návrh 64 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 65 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď kompromis P pro, proti, zdržel se, schváleno. A na straně 70 kompromis Q, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď na straně 72 návrh IMCO 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto návrh 102 společně s návrhem 103. Ne, ten je stažen, takže 102. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis S pro, proti, zdržel se, schváleno. strana 76, začínáme Ne, tam je to staženo, takže strana 77, kompromis T. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis X na straně 78 pro, proti, zdržel se, schváleno na straně 79, kompromis eh, Q, K, K, pardon, eh, na straně 79, kompromis K, Z 143 je stažena, takže kompromis K pro, proti, zdržel se, schváleno. Strana 83, kompromis U, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Strana 85, kompromis V, pro? Proti, zdržel se, schváleno. Chcete to zkontrolovat? Budeme hlasovat elektronicky o kompromisu V. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 38 hlasy a přejdeme na stranu 88, IMKO 20, návrh 100 k tomu, takže pro, proti, držel se, zamítnuto. Další je strana 89, návrh 103. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis dvojité V pro, proti, zdržel se schváleno. A teď na straně 93 kompromis Z pro, proti, zdržel se schváleno a pozměňovací návrh 224 pro. Ne, ten se ruší, omlouvá se předsedkyně. 225 pro. Proti. Držel se. Řekla bych, že to je zamítnuto, ale zkontrolujeme elektronicky. Takže návrh 225 zahajuji hlasování elektronicky. Hlasování je ukončeno a návrh je zamítnut jedním hlasem. 27 ku 26, nikdo se nezdržel. Kompromis AA pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis AB pro, proti, zdržel se schváleno. Strana 97, návrh 144 pro, proti, držel se, schváleno. Zkontrolujeme 244. Zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh je schválen 35 hlasy. A teď 146 pro, proti, zdržel se, Začneme znova s návrhem 146 pro, proti, zamítnuto. 247, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis AC pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 253 je stažen a to znamená, že se teď bude hlasovat závěrečným hlasováním o takto e, pozměněné návrhu zprávy. Je to hlasování jmenovité. Teď končím hlasování. Hlasovali jste všichni o Tak, teď je hlasování ukončeno k tomu poslednímu návrhu. A návrh zprávy je schválen 32 hlasy, 8 hlasů bylo proti a 13 eh, eh, nehlasovalo. A teď budeme hlasovat o mandátu ohledně vstupu v jednání a tady musí být minimálně 28 hlasů pro, aby ten mandát mohl být udělen. Zahajuji hlasování o mandátu k vyjednávání. Končím hlasování. A je to velmi silný mandát 44 hlasů pro, 8 hlasů proti. We have a... Shall we start with the minority? Madame la présidente. Paní předsedkyně, omlouvám se, předsedkyně, omlouvám se, paní Šartě dostanete okamžitě, velmi brzy dostanete slovo, velmi brzy. Paní Dlabačová eh, eh, chce prohlášení jménem menšiny. Ano, chcete hovořit jménem menšiny? Pan Marta? Pan Marta? Vy také chcete hovořit prohlášením menšiny? Ano. Ano, paní předsedkyně eh, vy najdete naše body úvodního ustanovení v písemném prohlášení, ale Evropa národu a svobody se eh, k této právě nepřipojuje. My tady samozřejmě vnímáme určité snahy po posílení legislativy, ale domníváme se, že ten text nejde dost daleko a nemůžeme mu dát tedy z našeho pohledu zelenou. Děkuji. Paní Dlabajová, vy jste nepožádala o slovo? Eh, děkuji vám. Já jsem nevěděla, že mohu, budu moci hovořit, mohu udělat písemné Eh, prohlášení. Já jsem eh, hlasovala jako za sebe a naše frakce bude eh, mít písemné prohlášení. Každopádně ta rovnováha mezi volným pohybem služeb a svobodou služeb a ochranou pracovníků nebyla dosažena. The co-rapporteur, uh, Madame uh, Moran Chartier. Spoluspravodajka paní Mora Šartě na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste obrovsky eh, kvalitně zvládla předsednictví tohoto Eh, našeho dnešního zasedání a Toma Sanders eh, musíme tady také vzpomenout vzhledem k významu tohoto textu pro sociální Evropu, eh, vzhledem k významu nové směrnice, vzhledem k tomu, co udělal výbor EMPL pro práci v Evropském parlamentu, pro Evropu, která byla Eh, která eh, by byla blíž svým občanům, eh, tak to je samozřejmě zapotřebí spojit i s ním a já na něj dneska myslím. Myslím na svoji kolegyni Agnes, která nám tolik pomohla, na naš sekretariát, na naše politické poradce, na naše asistenty. Já už absolutně ani nevím, kdo měl za co odpovědnost v této tak komplexní pracovní skupině, ale pracovala výborně a chci také, také poděkovat stínovým zpravodajům, protože máme za sebou 18 měsíců práce eh, a vytvořili jsme skutečnou stavbu pro, novou stavbu pro eh, sociální Evropu, vyváženost eh, pro všechny zaměstnance v Evropě a pro podniky v Evropě. Jsem velice hrdá na všechny, kteří se podíleli na této práce, na náš celý výbor předsedkyně. Díky ještě dřív než než prostě eh, ztratím úplně hlas. Chci říct, že toto byly dvě silné ženy, které toto práci eh, vlastně <clears throat> odvedly a vedly a já jim chci poděkovat. Naše další zasedání výboru EMPL se bude konat 19. října od 9 do 12.30 zde v Bruselu. Děkuji všem.